La séance est reprise. Nous allons entendre notre rapporteur Gérard Després sur la proposition de règlement du Parlement. den, takže tady máme návrh na řízení stanovující kritéria a mechanismy stanovující členský stát, který eh, posuzuje žádost o mezinárodní ochranu předloženou občanem třetí země nebo o, osobou bez vlasti. Pane zpravodaji? Děkuji, pane předsedo. Já vás poprosím o jednu věc. Vzhledem k tomu, že zpráva Obě zprávy spolu souvisejí, říká pan předseda. Ale eh, zpravodaj, je to citlivá zpráva a já bych rád dal šanci kolegům aby se k nám připojili, eh, pokud eh, se sem eh, blíží. Takže ten první případ je daleko citlivější, druhý Eurodac, ten je daleko méně problematický. Tak dobrá, takže začneme tím. Takže to je druhá zpráva, Eurodac. Já stručně připomenu členům, kteří s tím nejsou seznámeni, co je Eurodac. Je to info, eh, informatický centralizovaný systém, jehož cílem je schromažďovat žád, otisky žadatelů o azyl v první řadě, to jsou ti, kteří překročili hranice, žádají o azyl, osob, které překročili nezávi, ne, ne, nelegálně hranice, to už bylo. A teď se to bude tedy vztahovat i na osoby, které se nachází ilegálně na území a e, Eh, policejním složkám se podaří je eh, objevit na území členských států, čili ne pouze po překročení hranic, ale i ve vnitrozemí členských zemí. Cílem tohoto návrhu je rozšířit eh, toto o tu skupinu lidí, o které jsem hovořil. Co se týče pravomocí rozpočtového výboru, já beru na vědomí, že celkový náklad návrhu představuje rozumných 30 milionů eur rozložených do čtyř let. Ale měl bych pár poznámek, které se týkají pozměňovacích návrhů. Myslím si, že tato suma totiž by byla oprávněná jedině za předpokladu a, a plně účinná, jestliže za předpokladu, že dojde k určitým změnám v celém samotném systému. A jedná se o změny, které já doporučuji, protože mají také rozpočtové důsledky, proto o tom hovořím zde a v pozměňovacích návrzích. Takže za prvé, abychom stanovili soulad mezi počtem otisků prstů, které budeme odebírat se systémem, který bude aplikovaný e, ten systém vstupu a výstupu, protože v návrzích, které nám doposovat byly předány, v systému vstupu a výstupu se odebírají čtyři otisky prstů a jeden otisk tváře v systému Eurodac, tak jak je navržen nyní, by se snímaly 10 otisků prstů a jeden otisk tváře. A já nevidím smysl v tom, aby se na jedné straně e, snímalo 10 otisků, když jinde stačí 4. Takže já navrhuji, abychom prostě obecně e, o, eh, snímali 4 otisky prstů Eh, za předpokladu, to, to se týká lidí, kteří mají pět prstů na ruce. Ptá se předseda uh, zpravodaj Inu, kdybyste měli jenom jednu ruku, čtyři prsty. Uh, to je, to je uh, harmonizační cíl. A další věc, a to v tom přeskumu není jasně identifikováno. Čili měla by existovat interoperabilita a automatický převod dat ze systému vstupu a výstupu, který by měl nyní vstoupit v, platno, v platnost, to pokrývá jiné nařízení komise, a systémem Eurodac. Tím jsem asi řekl to hlavní. Ještě je tam pár dalších pozměňovacích návrhů, které nejsou tak zásadní. Ale ty nejdůležitější jsem tady vymenoval. To znamená, aby byl jednotný počet e, sejmutých e, otisků prstů. Interoperabilita tam může sice být trošku nákladnější, ale systém zase bude mnohem účinnější, protože když budete mít systém, který nebude interoperabilní s žádným jiným, tak jeho účinnost a využitelnost je značně omezená. Takže tolik změny, které já navrhuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji. Kdo se hlásí o slovo? Paní Sulin, prosím. Prvičujem, eh, eh, eh, jsem se javila při první točky v zvězi. Děkuji. Já se, se hlásila v podstatě k tomu předchozímu bodu, ale, který ale už ukončili, takže ne, děkuji. Dobrá, někdo další? Pan Delano? pane předsedo. Jako stínový za naší frakci především děkuji zpravodaji za jeho práci a návrh stanoviska, který obsahuje řadu mých eh, konstatování. Dublinský systém, který souvisí s, se systémem a tak eh, je už mrtvý dávno, bylo to opak, komplikovaně řečeno, a od počátku byl dysfunkční dělba odpovědnosti, e, která mm, byla plánovaná, se vlastně neuplatnila. E, to se týká tedy těch, toho takzvaného asylum shoppingu. E, dublinské postupy stále mm, platí a zdá se, že bude i nadále existovat e, návrh z komise z roku 2016 pod tlakem komise bude jak si platit. Jedná se tedy o přeskum Dublinu 4 Eurodac a návrh e, na vytvoření agentury pro azyl. Podle mého názoru to bude spíš e, změnu kontinuity než faktickou reformu. My si musíme uvědomit, a zpravodaj to říkal, že jako členové rozpočtového výboru se tady máme vyjadřovat a ne jako členové výboru pro občanské svobody. Čili my teoreticky tady e, máme na práci posuzovat rozpočtové dopady reformy Eurodaku. Z tohoto pohledu, jak říkal zpravodaj, není větší problém Eh, s těmi 30 miliony po dobu čtyř let. Ale jak říkal pan Dupré velmi správně, ty rozpočtové otázky se týkají ovšem i samotné podstaty věci, takže já bych zdůraznil velmi stručně dnes to, že podporuji jeho vůli podpořit výměnu Eh, informací mezi členskými státy za zachování rovnováhy mezi individuální svobodou a kolektivní bezpečností, jakož i prodloužit lhůtu na 14 dní ten, to povolení pobytu eh, dříve, než se informace objeví v Eurodaku. S tím já souhlasím. Jinak naše frakce nepodpoří jeho návrh, aby do databáze Eurodaku byly data občanů třetích zemí kteří jsou v procesu přemístění. Eh, je to součást toho aktuálního systému a Eurodac by měl sloužit k naplňování práva. Eh, současně musím zdůraznit, že je potřeba zachovat interoperabilitu služeb eh, sběru údajů, který nebude překračovat platné cíle a nařízení Eurodac, který nenahradí národní legislativy, především co se eh, týče uh, nuceného uh, snímání otisků prstů. Samozřejmě musíme přijímat určitá opatření ostražitá, ale nemůžeme se tvářit, že všichni, kdo cestují, jsou teroristi. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Nyní Monika Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, začít tím, že navrhovateli stanoviska chci srdečně poblahopřát za eh, velmi precizní práci. Domnívám se, že to téma Eurodac eh, vyžaduje pokrok. Z rozpočtového hlediska se dosud některé práce dělali dvakrát, tady jsme hovořili o interoperabilitě, eh, které eh, dostatečně nevyužívali potenciál. Také víme, že eh, ano, je tady ta teze, že není každý terorista, nicméně pravda je, že eh, každý občan Německa nebo Francie má biometrický pas a tam jsou tedy všechny eh, otisky prstů, takže já nevím, proč by pro uprchlíky hm, nebo migranty měli eh, platit jiná pravidla. My potřebujeme jejich otisky prstů už třeba z důvodu eventuálního trestního stíhání. Čili Vlastně každý, kdo něco kdo tady plánuje nebo připravuje eh, eh, nějaké, eh, řekněme, útoky a třeba s pomocí i německých sítí. Ano, to všechno se může stát, nechci nikoho paušálně obvinovat. Ale třeba pokud se týče, já nevím, eh, daní, tak tady kontrolujeme neustále každého, poněvadž tady jde o peníze a ty peníze chceme. A, eh, a když jde o lidi, tak najednou je tady jakási ochrana dat. Čili já bych chtěla poděkovat, protože eh, to, co zde máme v tomto návrhu, je poměrně Eh, přiměřený přístup, pokud se týče eh, rozpočtové náročnosti, přiměřenosti a také eh, nutnosti. Čili tady skutečně je pokus o to, aby ta práce byla pokud možno efektivní. A to znamená, že s tím mohu, být, mohu jedině souhlasit. Čili Eh, otázka je, jestli budou stačit skutečně jenom čtyři otisky prstů. To je třeba mm, si ještě vyjasnit, jestli to skutečně má takto smysl, jestli je to správně, to já nejsem schopna říct ano nebo ne. To asi bude třeba se také pobavit s Frontexem nebo s někým, kdo má zkušenost při ostraze hranic. Já si myslím, že ten systém Eurodac by také měl být účinnější a v identifikaci eh, kriminálních eh, živlů. Eh, pokud kontrolujeme daňového poplatníka, tak to ještě neznamená, že je podezřelý, že tedy nezaplatil, ale prostě my víme, že eh, eh, prostě eh, v komunitě daňových poplatníků občas někdo šidí, občas někdo vysloveně podvádí, to tak prostě je. Přičemž velká většina jednoduše a prostě jaksi je v pořádku. Čili Podobně jako u daňových poplatníků vždycky se najde několik málo eh, jedinců, kteří eh, mají jiné cíle. Ale to mm, už není cíl Eurodaku, tady je prostě o eh, registraci jako takovou, o interoperabilitu s jinými databázemi, shodu s šengenským kodexem, a podle kterého každý, kdo překračuje šengenskou hranici, musí se eh, podrobit kontrole, aby se zjistilo, že není náhodou teroristou, bez ohledu na to, jestli má výzum nebo eh, vstupuje v bezvýzovém režimu. Prostě eh, každý je jednoduše a prostě přeskoumán, prověřen a v této souvislosti je třeba chápat tady ten Eurodac, tady jde o úplný přehled, aniž bychom tady mm, hráli eh, s nějakými falešnými, eh, falešnými podezřeními nebo něčím podobným. Ta otázka, ta otázka eh, těch čtyř otisků, to je třeba prověřit potom také těch 15 dnů, řekněme, pokud tady někdo zůstane 15 dnů déle, tak co s tím, jestli tedy má nějakou, eh, prostě bude vyhoštěn, nebo jestli je tedy v Eurodaku, nebo co vlastně s tím bude. Nebo otázka, jestli jsou tady ještě nějaké další, eh, další eh, důvody. Či já si myslím, že těch 15 dnů to je, myslím, rozumné, to je vlastně takové jako omezení těch 15 dnů, myslím, že opravdu eh, je velice dobře zvolený. Takže myslím, že je to velice dobré a děkuji vám. Děkuji vám, pan Kolmel. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Také já chci srdečně poděkovat panu kolegovi Depre eh, za tento návrh zprávy, protože nejen, že míří správným směrem, ale myslím si, že jde o skutečně důležitý stavební kámen pro to, eh, co jsem říkal už eh, ráno, je to důležitá součást strategie zvládání celé migrační krize. Těžko se vysvětluje evropským občanům, eh, že tady jsou velké rozdíly Hovořím tedy o eh, takových zprávách, které jsme slyšeli, že eh, nejde jenom o terorismus, ale jde také o eh, zneužívání sociálních systémů. A nejde nám tedy o to, abychom všichni, všechny paušálně podezřívali, nýbrž o to, že Eh, je, zajistit, je třeba zajistit to, aby eh, migranti, kteří dodržují zákon, eh, nemuseli být paušálně podezříváni, protože budeme schopni identifikovat černé ovce mezi nimi. Takže toto musí se odehrát co nejrychleji. Kdykoliv cestujete do USA, je zcela přirozené, že eh, předáváte o sobě spoustu údajů a skenují vás přímo na letišti, to prostě eh, je běžné, takže to můžeme v Evropě dělat taky. Děkuji, takže všichni, kteří se hlásili o slovo, už mluvili, takže nyní dávám zpátky slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Především děkuji kolegům, kteří se věnovali této problematice a vyjádřili se k ní. Abych na, reagoval na jejich připomínky, chci upřesnit pár věcí, hlavně panu Donaldovi to chci říct. Eurodac není bezpečnostní nástroj. Nemá nic společného s bezpečnostní politikou a nemá nic společného s politikou boje s terorismem. Je to s, nástroj pro zprávu eh, migrace. Původně Eurodac vznikl tak, že Dublin říká, že první země, kam přijde uprchlík, tak tato země musí zpracovat jeho žádost. Jak můžeme vědět, že je to první země? Tak, že když jakýkoliv ilegální migrant přijde, Eh, odevzdá otisk prstu, abychom věděli, že právě touto zemí on přišel. To je začátek systému Eurodac. Teď se to trochu rozšířilo a tam jsou určité obavy, kde se můžeme lišit v názorech, v tom, že už se to netýká jenom hranice, ale i eh, ilegálních cizinců ve vnitrozemí, eh, které odhalí policie. S jakým účelem? s účelem tím, že pokud orgány dané země potřebují je identifikovat, aby mohli eh, kontrolovat jejich sekundární pohyb, pokud pojedou do jiné země, nebo aby je mohli eh, když je budou chtít vyhostit, eh, vrátit do vlasti, tak aby bylo jasné, kdo je povinen se toho ujmout. Nejlepší důkaz toho, že Eurodac není bezpečnostní nástroj, je ta skutečnost, že Eurodac není propojený s SIS, což je bezpečnostní nástroj par excellence pro lidi, kteří překracují hranice. Systém SIS. Tam členské státy komunikují osobní údaje všech občanů, podle jejich názoru eh, mají být eh, předmětem větší kontroly. Takže to chci zdůraznit, abychom ten nástroj vnímali jinak. My tady nemusíme tak eh, výslovně řešit podmínky záruk v případě, že orgány činné v trestním řízení mají systematický přístup k těmto údajům. Těší mě, že panuje schoda e, s těmi 15 dny. Ten můj návrh, myslím, je rozumné řešení. Vysvětluji, pane předsedo, když je někdo identifikován, protože je v systému Eurodac, tak je potřeba do systému Eurodac E, jak si zapsat každého, kdo překročil dobu, na kterou měl povolený pobyt. Když budete mít skupinu turistů nebo studenty, kterým uletělo letadlo, nebo z nějakého jiného důvodu se prostě zdrželi a nemohou opustit území, tak ho nebudeme dávat do Eurodaku, e, že jsou to ilegálové takže je tam 14-denní lhůta, kdo prostě nepřekročí eh, to povolení k pobytu o více než 14 dnů se do Eurodaku dávat nebude. Eh, k otázce paní Holmajer a eh, k tomu počtu otisků. Já jsem zvolil tu, těch, ty čtyři otisky, protože nejčerstvější návrh komise který také vychází už z několika technických expertí ze systému vstupu a výstupu, která říká, že čtyři otisky prstů a jeden otisk tváře stačí. Že deset otisků Eurodaku, to existuje od začátku vzniku Eurodaku, tak to je, já, tak to prostě je. Já neříkám, že to máme omezit na čtyři, já říkám, sjednoťme pravidla, protože v budoucnu to má být interoperabilní, Eh, systém Eurodac se systémem vstupu a výstupu, tak pojďme mít stejná pravidla. Nemá smysl říct, že v Eurodacu musíte mít 10 otisků, když jich 10 nepotřebujete. O to, to, to je jediné, co tady chci říci. A když tak můžeme požádat eh, služby komise, ať nám řekne, jaké řešení preferují. Osobně si myslím, že čtyři otisky jsou dostatečné. Takže tolik z mé strany, pane předsedo. Jinak ještě k poslední otázce pana Demanos k tomu nucenému ode, e, snímání otisku, e, tedy proti vůli dotyčného. Já možná budu trochu provokovat, ale kdybychom to nechali na národních orgánech, myslíte si, že ty jejich otisky odebereme, budou lépe chráněni systémem vytvořeným na evropské úrovni, nebo prostě protože to tak rozhodne pan Orbán? pan Orbán nebo další. Když myslíme v Evropě na takovéto problémy, víme, že ty situace jsou velmi rozdílné a v zemích, které jsou skutečně demokratické a je tam o, mnoho ochrany a, a mantinelů, eh, tak je situace jiná než tam, kde ta demokracie má problémy. Jo, ještě mám jednu, ještě tady jedna otázka, na kterou jsem zapomněl. Otázka pana Devano který je toho názoru, že osoby, které se přes, že pře, přejdou do jiné země a žádají o azyl tam, tak to já se dívám do posledního dokumentu eh, komise eh, a ten, tam právě komise doporučuje, aby právě v Eurodaku byly právě, aby byla kontrola nad jejich sekundárními pohyby. Dobrá, děkuji. Takže myslím, že pan Tylanu vyslechl vaše vysvětlení. Má komise nějaké poznámky? Chcete něco doplnit, než přistoupíme k dalšímu bodu? Eh, ano. Dobré odpoledne, já se jmenuji Ana Štělová a pracuji v azylovém oddělení v generálním ředitelství vnitro. Chceme říci, že vítáme návrh stanoviska, který připravil rozpočtový výbor Domníváme se, že ty návrhy jsou mm, zajímavé a dobře promyšlené a komisa zcela jistě i rada jim bude věnovat patřičnou pozornost, až začnou trialogy. Ráda bych se pouze stručně vyjádřila k otázce těch eh, otisků prstů a k tomu, kolik jich má být. Je to tedy taková technická otázka. Eurodac vyžaduje odebrání všech, nebo odebrání otisku všech prstů té osoby a vychází to z cíle zachovat co největší přesnost, mm, aby nedošlo k nějaké špatné identifikaci mm, toho člověka. Mm, protože by to vedlo k problémům. Takže jde o přesnost, a také o, mm, vychází to také z posouzení rizik. V případě Eurodaku je to tak, že i kdybychom měli alfanumerické údaje a fotografii obličeje, tak e, musíme brát v úvahu, že alfanumerické údaje nejsou velice často spolehlivé. Je tam vysoké riziko nespolehlivosti. A my tedy usilujeme o co největší přesnost. A tu nám dá otisk všech deseti prstů. A ještě chci říci, proč vlastně už historicky tam ten požadavek deseti otisků v Eurodaku. Je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy se ten systém navrhoval, tak byl takovou, takovým obecným postupem donucovacích orgánů členských států odebírat otisky všech deseti prstů. V současnosti je to tak, že ty nejnovější systémy členských států rovněž pracují na základě otisků deseti prstů. No a ještě poslední věc. Mohla bych ještě dodat, že je rovněž zapotřebí, aby Eurodac fungoval interoperabilně jak si sám se sebou tím, že snížíme ten počet, nebo tí, kdybychom snížili počet těch eh, otisků, tak by se vlastně snížila ta eh, přesnost a vedlo by to ke změnám v tom vnitřním systému. Děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že tím jsme to probrali. Pozměňovací návrhy mohou být předkládány až do 15. února do 17 hodin. Rozpočtový výbor potom bude hlasovat 6. března a ve výboru Libe 30. E, března bude hlasování. A nyní druhá zpráva pana Depré ta eh, měla číslo 16, návrh nařízení parlamentu a rady stanovující kritéria a mechanismy určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o mezinárodní ochrany, žádosti podané občanem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, toto je podstatně citlivější a složitější téma než to minulé. Znáte stávající situaci, žijeme e, v rámci dublinského systému, podle něhož první stát, kam uprchlík přijede, je zodpovědný za zpracování jeho žádosti a e, všeho, co z toho vyplývá. Dublin zůstane v platnosti, ale protože Dublin je velmi nerovnoměrný vůči jednotlivým zemím, vidíte, jak, v jaké situaci jsou Řecko, Itálie, které trpí velkým počtem žadatelů o azyl. Komise předložila návrh mechanismu, který by korigoval tuto situaci a který by přerozděloval žadatele o azyl v rámci mechanismu solidarity mezi jednotlivé členské země Evropské unie. Je to tedy korekční eh, mechanismus pro solidární dělbu na zátěže. A mechanismus se spouští podle pravidla, o které tu nebudu rozepisovat, jakmile členská země, uvedem třeba příklad Řecka, dosáhne 150 kapacity eh, přijímání, která je mu přidělena. Třeba pokud má 100 tisíc uprchlíků, podle jako té, toho své kapacity, když jich bude mít 150 tisíc, mechanismus začne fungovat. Pokud bychom to nechali na těch zemích, které jsou nejvíce exponované, tak 50% nad e, přijímací kapacitu před zahájením, spuštěním toho korekčního mechanismu, to je jeden krok. A já bych řekl, že toto pravidlo nepovažuji za moudré, protože země, které budou mít největší zátěž, ponesou dál nejhorší zátěž nad rámec jejich vlastních kapacit. Takže navrhuji, aby ten korekční mechanismus dělby mezi ostatní země eh, startoval od eh, naplnění kapacity na 100% a nikoli 150%. A jakmile mechanismus, jakmile pak ten počet uprchlíků klesne na 90%, mm, po té, co si jich část ostatní země rozebrali, tak pak znovu zase přestává ten korekční mechanismus fungovat a tyto první země zase přijímají. Protože když budeme mít pravidlo 100 místo 150 jako práh spuštění mechanismu solidarity, pak mechanismus solidarity začne dřív a to bude mít rozpočtový, větší rozpočtový dopad. K tomu se ještě vrátíme. Druhá změna, kterou navrhuji, je taková. To. Komise počítá s tím, že kdykoliv žadatel o azyl nebo zájemce o mezinárodní ochranu bude přesídlen, e, přijímající země e, kam bude převeden v rámci mechanismu solidaritu, tak, solidarity, tak evropský rozpočet poskytne 500 eur na osobu tomu členskému státu, který si převez, který, tzle, který, takže když Řecko třeba přesune uprchlíka do Polska nebo do Španělska, do Francie nebo do Německa, tak Řecko dostane 500 euro. To mi připadá zvláštní ze dvou důvodů. Jeden důvod Eh, že jak si můžeme dát peníze eh, tomu eh, té zemi, která uprchlíka někam přesune tehdy, když by platil tu dopravu. Mm, ale proč zrovna 500 eur? A odpověď mi byla řečena, no to není žádné kritérium, je to prostě paušální částka a je to taky na pomoc zemím v první linii, kde je těch uprchlíků nejvíc. A já říkám, ale to není moudré. Protože já chápu paušální částku, ale proč rovna 500 eur? Může to být 300 eur nebo 200, 200 eur? Protože země v první linii dostávají pomoc v rámci jiných mechanismů. Takže tady ten paušální charakter budiš, ale stanovit to v této výši mi připadá přehnané a nezdravé, vzhledem k tomu, že existuje pomoc jiné, jinou formou, operativnější, které, o které bylo rozhodnuto nedávno ve prospěch Řecka a Itálie. A třetí nejcitlivější bod, a ten bude určitě předmětem dlouhých diskuzí v našem výboru i jinde. E, komise říká, když členská země, a nebudu jmenovat, se odmítá účastnit korekčního mechanismu solidarity, podle něhož by měla odebrat tisíci uprchlíků eh, k rozdělení, aby si jich vzala 100 a řekne my žádného nechceme, tak návrh komise říká, dobře, nevezmete pokuta. 250 tisíc eur za odmítnutého uprchlíka. Když jste v systému pokud, tak to ten stát musí zaplatit. Představte si, že ale ta země řekne, no ale my máme vážné důvody, my tu pokutu nezaplatíme, protože naše situace je taková a onaká a dlouho budou samozřejmě zdržovat a soudit se u, u, u soudního dvora proti pokutě, která jim byla vyčíslena že to je neoprávněné a nebudou platit. Takže já si myslím, spíš než systém pokud, já bych byl pro systém um, od, odběru nebo plateb, to znamená se sum, které jsou při, rozdělovány členským zemím třeba v rámci fondu soudržnosti, z toho by se strhávala nějaká částka pro eh, těm zemím, které odmítají se účastnit mechanismu solidarity. Protože já si myslím, že když máte mechanismus solidarity, tak nedostanete pokutu a vy normálně nemáte mít na vybranou, jestliže ten mechanismus je povinný, čili ta sankce má být okamžitá. A podle mě okamžitá sankce znamená, že strhneme vám 10% z částek, na které máte nárok v rámci Fondu soudržnosti. Uznávám, že to předkládám k diskuzi. Je možné, že třeba společně dospějeme k nějakému strukturovanějšímu a přijatelnějšímu mechanismu. Ale toto automatické stržení určité částky je, myslím, efektivnější a účinnější než strategie pokud, protože ty pokuty je potřeba vymoci, zatímco to strhávání, to je strhávání u zdroje. Takže, pane předsedo, bez mikrofonu. Takže a tyto částky budou samozřejmě určeny na pomoc těm zemím, které akceptují účastnit se mechanismu solidarity. Takže to je skutečně mm, solidární Evropa. Já vás musím opustit a teď se připravím o, o skutečně živou diskuzi. Jsem si jist, že bude zajímavá a poprosím pana Ašverda, jestli by se ujal předsednictví. Já se moc omlouvám, kolegové, ale mám nějakou povinnost. Ale každopádně děkuji, pane zpravodaji, za vaši zprávu. Dáváte na, stro, na stůl skutečné nástroje, skutečné politiky eh, ve snaze nalézt efektivní řešení. Thank you, Rapporteur. Uh, I've got uh, three speakers on the list. Takže hlásili se mi tři lidé. Nejprve Patricia Sina. Děkuji za slovo. Já chci říct si to, co mi, o, o co mě vlastně požádal pan kolega Tomáš Stechovský, který bohužel nemohl být přítomen, takže on mě požádal, abych eh, zde tlumočila jeho stanovisko. Pan Tomáš Zdechovský děkuje panu zpravodaji za jeho práci, byť eh, nesouhlasí ani s jednou ze změn, které pan zpravodaj předkládá. Mm, kromě interoperability Pan Stechovský eh, eh, odmítá tu myšlenku financovat to z té dublinské rezervy, odmítá těch 10 strhnutí eh, částky z kohezních fondů a říká, že vlastně tento mechanismus by neměl mít žádný dopad ani na politiku soudržnosti, ani na žádnou jinou oblast politiky. Pan Zdechovský si také myslí, že Ehm, není dobrý, že není, nebo nesouhlasí ani s tím návrhem 100% pro, to, za, pro odstartování toho mechanismu a chtěl by najít ještě nějaký jiný kompromis. <clears throat> Také se ptá, kde se vlastně vzala ta hranice 90%. Podle něho by to mělo být tak, že ta hranice by měla zůstat 100%. A pan Stechovský ani nesouhlasí s tím, že by se ehm, že, že by ten poplatek z těch 500 eur měl být snížen na 300 eur. Eh, Monika Holma. Děkuji, nyní Monika Holmajer. Also Dublin wird uns ja noch genug beschäftigen. No, ten eh, Dublin, ten nás ještě bude dlouho zaměstnávat a, eh, a, a bude to skutečně a, a, velice zajímavé tady, jak si to zdaňovat, ano. Eh, no, eh, tady máme 15 let a já už 7 eh, let jsem u toho, že se tím bavíme a zatím opravdu členské země de facto se nikam nepohnuli a to je vlastně taková sekera u kořenu evropské integrace, poněvadž Eh, řešení, tedy neřešení této otázky vede ke stále střeším střetům mezi členskými zeměmi. Takže já se k tomu eh, možná stavím trošku diferencovaněji než eh, náš vlastní zpravodaj, stínový zpravodaj. Já myslím, že tedy to, Eh, jak eh, se tedy přichází nebo přišlo na těch 300 eh, eur. Já si myslím, že vlastně ta doprava, doprava těch uprchlíků zase nestojí tolik, takže to by mě celkem, to by řekla, že to je v pořádku. A jinak bychom měli tedy hovořit trošku věcněji o tom, co je důvodem pro 300 nebo pro 500. Eh, ten Dublin. Eh, tady mám ještě několik otázek, poněvadž z toho eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu tady máme přístup, který se netýká přímo kohezních fondů, ale říká se, že pokud členská země ten, tu pokutu nezaplatí, tak v tom případě v tom případě eh, to bude odečteno z těch peněz, která eh, má, které má ta země dostat, třeba z kohezní fondu, ale my tady máme také státy, které vůbec žádné nebo skoro žádné peníze z těch eh, fondů neberou, takže jak to tady potom bude? Tady by to mělo být děláno jinak, protože aby to, aby to v podstatě nevypadalo, že to je de facto namířeno jenom proti kohezním zemím, protože i nekohezní země eh, některé mají s tímto mechanismem potíže. Eh, takže my jsme už eh, před nějakou dobou navrhli mechanismus v, v otázce tedy kontroly rozpočtu, nebo, takže my prostě Eh, tam jsme navrhovali, aby jednoduše a prostě bylo možné eh, krátit eh, peníze z jakýchkoliv evropských fondů. Já myslím, že to by mohlo fungovat také. My se tady bavíme o 250 tisících, ale to bych ráda slyšela od komise, jak se vlastně k tomu dospělo. Eh, třeba eh, u Bavorska těch 250 tisíc to asi celkem jako není moc, ale zase pro některé jiné členské země to může být strašně eh, vysoká částka, čili mě by skutečně zajímalo, jak jste dospěli k těm 250 tisícům. Skutečně jako z toho čistě rozpočtového hlediska by mě to opravdu zajímalo. No a měli bychom se pokusit vyhnout se v našich textech ne, ne, nevytvářet takové nějaké, eh, prostě až bychom někoho byli. Eh, jinak tedy eh, říct, že třeba nebudeme stahovat, srážet vůbec nic, tak to myslím je také problematické, poněvadž když někdo neplní to, co je podle zákona, tak nějaký trest musí být, čili buď musí tedy ty peníze nějak vrátit nebo nějak uhradit, a nebo prostě se to z něčeho e, stáhne. Čili já myslím, že e, tak nějak bychom k tomu měli přistupovat. To se může stát kdekoliv. A ještě možná jedna, jeden bod. E, netýká se to pouze zemí, které jsou v první linii. Eh, dnes eh, my, my tady říkáme, že eh, v Německu je nejvíce uprchlíků, a, což jak si bylo pravda, že my jsme jich přijali co hm, tedy nejvíce, ale třeba my nejsme u středozemního moře, takže nejsme v první linii. Takže třeba Belgie přijala hodně uprchlíků a migrantů a ne všichni jsou registrovaní, čili skutečně je třeba to vnímat jako celek. Čili myslím, že je dobře, když Jean Depre eh, v podstatě vhazuje kámen do vody a víří vodu. Prostě není možné, aby pouze část členských zemí eh, ty úkoly plnili, u druhých se to přehlíží a, a třetí část se snaží eh, o nějaká vlastní řešení. My všichni dohromady máme Eh, prostě závazky. To jsou společné závazky. Já eh, se klidně přidám k tomu 100%. To znamená, že když členská země splní svůj závazek a potom tedy od těch 100%, jakmile se svůj eh, penzum naplní, tak teprve potom by se začalo jednat o přerozdělování. Čili já si myslím, že to je celkem dobré. No a ještě tady jedna věc, která je tady úplně na konci, a sice, eh, že ten korekční mechanismus eh, eh, by se mohl opět, opět tedy zrušit, čili hm, jistě Tady jde, jde tedy o to, aby se určitým chováním nezbuzovala nedůvěra u jiných členských zemí. Thank you, Monika. Děkuji, Moniko. Pan Jan Albrecht. Děkuji. To je opravdu velice zajímavá a taková provokativní rozprava. Takže to vypadá, že nám ještě přibude více lidí, kteří jsou proti Evropě, než kolik jich zatím je. Já mohu hovořit třeba i o své země, kde je právě třeba problémem ten takzvaný mechanismus solidarity. Myslím si, že musíme být velice opatrní. Už když se hovoří o těch 250 tisíci eurech, tak to je velice explozivní téma. Hovoří se o tom třeba i v Polsku a lidé jsou eh, velice pobouřeni tím, že by jejich země měly platit tyto příspěvky. A pak je zde ten návrh, že by se to vlastně um, odečetlo z těch eh, politik soudržnosti, z těch transferů, ale to není tak, že ty peníze vlastně vám někdo dal a takže zase vám je může někdo vzít. To jsou zkrátka transfery, které, jsou, které souvisejí vlastně s jednotným trhem. Takže mm, podle stávající právní úpravy by to nebylo legální. Pokud máme ty vnitrostátní obálky, máme tam určité závazky, máme tam určité eh, smlouvy, které byly podepsány, jedná se třeba o už probíhající investice v rámci politiky soudržnosti. Mm, já si myslím, že by se celý ten mechanismus měl ještě nějakým způsobem přehodnotit. V jaké chvíli by třeba byla ta povinnost a, a samozřejmě může tam být nějaká, nějaká povinnost a pak tedy následek neplnění té povinnosti, s tím souhlasím. Ale teď vlastně říkáme, nebo mluvíme o, mluvíme vlastně o využívání těch eh, fondů soudržnosti. Teď nevím, jestli myslíte ten jeden fond nebo všechny ty fondy. <clears throat> Myslím si, že je to opravdu velice spletité. Navíc ta situace se mění. Podívejte se na mou e, zemi. Už jsme tam zachytili případy eh, Ukrajinců, kteří vlastně procházeli přes, eh, prochází přes naši zemi, ale snaží se dostat zase do jiné země. Takže ta situace, pardon, je důležité si uvědomit tu situaci. Ehm, ta otázka solidarity je velice urgentní. Souhlasím. Ale ten návrh, aby členské státy Mm, buď platili za něco, nebo aby jim někdo tedy ty peníze seškrtal. To si myslím, že je velice citlivá otázka, která by se měla e, řešit. Nevím, jestli už tedy teď začíná ta citlivá část rozpravy, ale chtěla jsem říct, že těch 250 tisíc už teď velice pobouřilo tu veřejnou debatu. No a ještě další věc k fondům soudržnosti. Já si myslím, že se to stále jistě ukáže, až budeme hovořit o novém víceletém finančním rámci. Vůbec nemám pochyby, že by se tyto návrhy neobjevily. Možná by se celý ten rozpočet měl nějakým způsobem překopat, aby, tam, aby byl flexibilnější. Ale v té stávající situaci si myslím, že tenhle návrh by byl velice citlivý, ani ne tak možná v parlamentu, jako hlavně potom na radě. Děkuji nyní. Eda. Děkuji za slovo, já budu stručná. Um, už ehm, jste dnes eh, není přítomno tolik kolegů. A já mám pocit, že tato otázka spíše spadá eh, do, obor, do odvětví Libe, nebo do toho oboru Libe, než do rozpočtu. Jde o to, že ty rozpočty jsou zkrátka omezené a některé věci zde můžeme projednávat zase pouze z, té, z toho pohledu rozpočtu, když to ve výboru Libe by se asi k tomu lidé vyjadřovali ještě z jiných pohledů. Mm, já mohu říct, že souhlasím s tím návrhem, aby z těch 150% se to snížilo na 100%. To znamená ta chvíle, kdy se má aktivovat korekční přidělovací mechanismus, jak říkal pan Depre, já bych to tedy podpořila. Co se týče těch 90%, o kterých hovořil. Já si myslím, že by bylo dobré nechat to až na 80%, aby tam bylo více manevrovacího prostoru pro členské státy, kde třeba to, kde, kde to třeba kolísá. A pak se otevírá nová debata, co učinit s členským státem, který nechce plnit své povinnosti. Já si myslím, že je dobré, aby byl nějakým způsobem penalizován. obecně si myslím, že je vůbec zvláštní, že je zde ta možnost, že ten členský stát se rozhodne, že nebude nějakou povinnost plnit a že místo toho raději zaplatí eh, finance. Pan Depre říkal, že možná by bylo také lepší, kdyby ten mechanismus byl nějaký automatický, byla by to nějaká automatická srážka, že by to bylo jednodušší, než potom na někoho uvalit pokutu. Mm, jedná se, nebo navrhuje ty fondy soudržnosti, ale já bych řekla, že tam je takové dost citlivé propojení. A dokážu si představit, že opravdu zde by třeba spíše výbor Libe by eh, měl ještě hovořit o tom, v jakých případech nebo jakým způsobem uplatňovat ty pokuty, ale zároveň dnes si uvědomit, že solidarita musí být oboustraná a že členské státy zkrátka musí plnit své právní povinnosti. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Hmm. Dobře, takže komise bude mít slovo za chvilku. Já bych ještě chtěl říci panu zpravodaji, že mu děkuji. A chci říci, že opravdu tento rozhovor je velice důležitý. Myslím si, že to zdůraznili všichni kolegové. Ale jak už řekl sám zpravodaj, je to určitý problém, který vlastně máme všechny, které mají všechny členské státy společný. Ale je pravda, že každý členský stát je tomu problému vystaven do jiné míry. Nicméně máme zde otázku prostředků, které mají členské státy k dispozici a právě hlavně ty státy ve státní linii mají méně prostředků kvůli té situaci, v níž jsou. Takže zcela jistě se jedná o otázku solidarity, ale navíc jste také kolegové hovořili, že se všemi členskými státy se musí zacházet stejně a že i ta solidarita musí být mm, jaksi vymáhána stejným rovnoceným způsobem. <clears throat> Já Děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že já nejsem z Evropské komise, já jsem náhradníkem v tomto výboru. Eh, já jsem jenom se chtěla ještě přihlásit o slovo. Chtěla jsem říci, že je pro mě dost obtížné hovořit o nějakých trestech nebo o využívání a seškrtávání různých finančních nástrojů, kde vlastně vůbec nevíme, kdo učiní ty první kroky my teprve teď si začínáme stavět nějaký dům a my začínáme od komína. A přece vůbec ještě ani nevíme, jak ten dům bude vypadat, protože nevíme, eh, kdo tam pak bude bydlet. Například eh, v naší zemi přijímáme mnoho Ukrajinců, ale to vlastně nikoho moc nezajímá, protože všichni řeší spíše uprchlíky třeba ze Sýrie. Takže je dost těžké, abych já zde Myslím si, že je dost těžké hovořit o tom, jak to bude s těmi státy. Ehm, státy, státy mají být nějak trestány nebo nějak finančně trestány, když vlastně zatím ještě nevíme, kdo kam půjde, kdo se kam vydá. Eh, děkuji, já se omlouvám, já jsem se díval, um, protože tam vedle vás sedí komise, tak jsem se trošku, ale děkuji za váš komentář, není za. Děkuji. Eh, komise, můžu vás také poprosit o komentáře? Děkuji, pane předsedo. Já pracuji v generálním ředitelství pro rozpočet a stručně se vyjádřím k tomu, eh, k tomu příspěvku Solidarity a potom také eh, k těm eh, částkám, potom mě ještě kolegyně doplní. Takže jak se na to dívá komise? My máme také ještě celou řadu otazníků a už to zaznělo i ze, z úst různých poslanců. Například, o jakých fondech vlastně bychom hovořili, pokud by se z nich něco škrtalo, protože třeba ne všechny členské státy čerpají z fondu soudržnosti. Takže mm, zda tedy máme hovořit ještě o dalších strukturálních fondech, nebo jak, jak to nastavit. Takže to je ten první otazník. Za druhé, je důlež, vlastně m, mm, propojili by se tím různé politické oblasti, které ale vlastně spolu tak nesouvisejí. Takže vůbec nevíme, zda by bylo možné nějak právně odůvodnit toto propojení. A pak máme ještě některé otazníky, které se týkají rozpočtových procesů, protože by to asi znamenalo přesouvání různých eh, částek eh, mezi různými okruhy, mezi různými nástroji, což by také bylo divné z toho rozpočtového hlediska takže zatím se na ty návrhy díváme velice obezřetně. A kolegyně ještě bude mít několik dalších komentářů. Děkuji, dobré odpoledne. Já jsem Iratova z eh, Reálního ředitelství pro zahraniční vztahy a chtěla bych se vyjádřit k té částce 250 tisíc eur. Ptali jste se, jak, ča, jak komise stanovila tuto částku, jak k ní došla. Já řeknu, že to není žádné úplně přísně vědecké Ehm, stanovení ceny, nějaký výpočet, ale my jsme si vzali v úvahu náklady, které má členský stát na to, aby hostil několik let toho uchazeče o azyl nebo uprchlíka. A za druhé, my jsme chtěli, aby členské státy se eh, plně účastnili toho eh, korekčního mechanismu. Takže proto jsme tu částku stanovili tak, aby byla vlastně zároveň tak vysoká, aby byla odrazujícím prostředkem. Pak jste se ptali ještě na ten poplatek 500 eur nebo 300 eur. My jsme zvolili 500 eur, protože už to bylo precedentně zvoleno pro relokační mechanismus pro případ Řecka. Ale opět také tam není nějaký přísně vědecký výpočet. Můžeme být flexibilní v tom, že by to mohlo být ještě sníženo, ale bylo by dobré mít fakta, která se týkají skutečných nákladů spojených s touto věcí. Ještě k tomu korekčnímu mechanismu. Hovořili jsme o tom, kdy se má aktivovat, jestli to bude 100%, 100% nebo 150%. Chci říci, že těch 100% to se netýká přijímacích kapacit toho členského státu. Znamená to, nebo týká se to spravedlivého rozdělení. Já vám dám příklad. Není to tak, že ten členský stát je už úplně zaplaven těmi uprchlíky Eh, takže to jsme měli na paměti. Pokud to chcete snížit až na 90 nebo 80 tak by to znamenalo, že ten členský stát by vlastně pracoval méně, než by měl. Z toho důvodu komise navrhuje, aby to bylo 100 jak pro hm, odstartování toho mechanismu, tak i pro ukončení toho mechanismu. A pak ještě otázka pozastavení případě nedostatečných eh, hraničních kontrol. Říkáte, že by se na radě muselo hlasovat dvěma třetinami hlasů, plus muselo by tam mít ještě souhlas Evropského parlamentu. Já si myslím, že to by se ještě muselo um, přeskoumat, zda to právně odpovídá, protože ve smlouvě je celá řada různých procedurálních um, Eh, nějakých ustanovení a já vůbec nevím, myslím, že tam nějaká ustanovení o dvou třetinách vůbec není, takže to by se muselo ještě legálně přeskoumat. Děkuji. Nyní dávám slovo panu zpravodaji. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji všem, kteří vystoupili v rozpravě. Já jsem na úvod už říkal, že je to daleko citlivější téma. Začal bych tím, Jane, k, mm, na adresu jiných kolegů. My jsme parlament, vím, jak se rada eh, zdráhá, ale není naším úkolem dělat eh, politiku rady. V této fázi, v této fázi se snažím definovat pozici parlamentu. Co se potom z toho vyvine jako finální řešení, bude důsledkem jednání mezi parlamentem a radou, ale já se snažím definovat stanovisko parlamentu k tomu návrhu. Všechny body, o kterých jsme hovořili, jsou diskutovatelné. Já jsem otevřený kompromisním návrhům, můžeme se sejít, jestli to má být 100, 100 110, 150 všechno má své výhody a nevýhody. Co se týče cestovních nákladů, nemáte objektivní kritéria, já taky ne. Jisté ale je, že eh, ta argumentace eh, neplatí, jestliže existují mechanismy pomoci zemím první linii, které byly přijaty nedávno. Takže jako jestli se chcete rozhodovat libovolně, tak to já taky. A to potom chci to levnější libovolné řešení, eh, když stejně žádné nejde nějak odůvodnit. Co se týče sankčního mechanismu, myslím si, že správný termín je kohezní fondy. Eh, je to, myslím, i v odůvodnění, ale není to v samotném pozměňovacím návrhu problém, podle mého názoru, mechanismus korekční a sol- mechanismus a mechanismus solidarity není nepovinný, není fakultativní. Každá členská země, moje i všechny ostatní, přispívají do kohezních fondů. Takže v kohezních fondech je aspekt solidarity. Já nepopírám realitu odůvodnění Eh, organizací trhu a problémem konvergence, ale v tom financování je solidární prvek. A kdo eh, se nechce části solidarity zapojit, tak může být penalizován absenci jiné části solidarity a ani to nemusí být ve stejném rozsahu. Já jsem uvedl 10% z kohezních fondů, ale může se to vypočítat jinak a můžeme třeba říci, že se strhnou platby z plateb kohezních fondů. Mm, částka odpovídá počtu nepřijatých osob krát 150 tisíc nebo 200 tisíc, to je jedno, jako já prostě nechci, aby to byl mechanismus vyloženě pokud, které se uloží a potom ta země e, se z toho vykroutí. A nevíme, kdy to zaplatí a nevíme, jaké opravní prostředky e, využije a tak dále a může se to vléci roky. To nemám rád takže bych raději dal přednost jinému mechanismus. Jestli Monika eh, vymyslí lepší řešení na základě eh, zkušenosti kontrolního výboru, já to beru. Já chci prostě jenom nějaký mechanismus, který bude poměrně účinný. Takže ve všech těchto bodech jsem otevřený diskuzi dříve, než budeme ve výboru hlasovat, ale vím ze zkušenosti, že to nebude příliš zajímat výbory Libe, kteří se spíš věnují principům než rozpočtové skutečnosti. Takže co se rozpočtových otázek týká, to musíme stanovit my. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěl, pane zpravodaji, ještě eh, něco přidat k tomu poslednímu věci, jste řekl. Čili já si myslím, že toto je spíše otázka volby eh, nežli eh, trestu. Prostě země, které se rozhodnou, že se nebudou účastnit pomoci, tak přispějí tedy penězi. Čili to je vlastně poplatek za neúčast, nikoli trest. Dobře. Takže Pozměňovací, pozměňovací e, návrhy do 15. dubna a pardon, 15. února. A hlasovat zde ve výboru budeme 6. března a hlasování v Líbe zatím nevíme. A to je, myslím, všechno. K tomuto bodu jsme u bodu 20 různé a vidím, že zde není nic. Takže příště se sejdeme v pondělí 6. března. Děkuji vám za účast a prohlašuji toto zasedání za. Aha, to bylo jenom, že se loučíte zmávání. Dobře, takže schůze je